Faorských ostrovů. A v tomto případě oni ovšem opustili stůl vyjednávání. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Tím jsme uzavřeli tuto konkrétní rozpravu a dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu. Bude to zpráva pana Čičestra na téma Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací. Eh, pan zpravodaj má čtyři minuty. Eh, paní předsedající, eh, paní komisařko, vážení kolegové. Tato zpráva se týká agentury, která souvisí s, souvisí s bezpečností sítí a informací. Jedná se o třetí nebo čtvrtý pokus, kterým se snažíme stanovit úlohu, úkoly a cíle této agentury. A já bych rád poděkoval svému týmu stínových zpravodajů, zejména kolegovi panu Eilerovi, za uh, konstruktivní uh, podporu při práci na této zprávě. Také bych eh, chtěl konkrétně poděkovat paní komisařce za její podporu a za konstruktivní přístup eh, k tomuto problému, eh, kterému čelíme, když se pokoušíme zlepšit výkonnost a efektivitu této agentury. A rád bych také složil hold irskému, kyperskému, dánskému, polskému, maďarskému předsednictví, které se všechny, které, která se všechny pokoušela změnit fungování eh, podle tohoto nařízení. A rád bych eh, parlamentním svým kolegům eh, řekl, že kdyby se podívali na text toho nařízení, tak by viděli důsledky naší práce co by parlamentu upravujícího, protože jsme zásadně přepsali ten text a myslím si, že jsme ji zásadně zlepšili tak, aby ta agentura teď lépe mohla čelit eh, svým budoucím výzvám. Jedná se o velice důležitou eh, otázku sítěvou a informační bezpečnost. A je proto nezbytné, abychom měli efektivní evropskou agenturu, která se tomu bude věnovat. Změnili jsme eh, vymezení kompetencí, cílů, úkolů, jak už jsem říkal. Zavedli jsme eh, vedení eh, v podobě výkonné rady, eh, což by mělo zlepšit řízení agentury. Stanovili jsme odpovědnosti v té řídící rady, tedy této vedoucí rady. A potom výkonný ředitel a předseda této výkonné rady se mohou obracet eh, na Evropský parlament a zde podat zprávu, nebo zde také eh, být pohnání k odpovědnosti. Eh, zavedli jsme zde opatření na, pro účetní dvůr a OLAF, tak aby mohli zajistit větší kontrolu aktivit agentury a potom je tam velice důležité opatření. Konkrétně jsme eh, zajistili otevření pobočky agentury eh, v, eh, na řecké pevnině, protože kolegové možná neví, že centrála je v Heraklionu na Krétě, což je krásné město, ale tak trochu nevhodné, pokud jde o komunikaci a dopravní spojení se zbytkem Evropy. Stanovili jsme eh, fixní eh, datum eh, nebo období funkční pro tu agenturu, sedm let, a také jsme stanovili, že její činnost se bude revidovat na konci pátého roku tohoto období. A já si myslím, že díky těmto všem opatřením se nám podaří dobře agenturu připravit na to, aby se vyrovnala s výzvami a požadavky eh, kybernetické bezpečnosti, tedy síťové a informační bezpečnosti v nadcházejících letech. Jenom vám připomenu, že Eh, agentura má pomáhat Unii při vytvoření politice, eh, politiky, posílit její kapacity, eh, posílit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Umožnili jsme jí spolupracovat se třetími zeměmi a dali jsme jí velké, velkou flexibilitu pro řešení problémů, které ještě některé ani neznáme. Takže doporučuji vám tuto zprávu ke schválení. Děkuji vám. A nyní paní Krus. Uh, Děkuji. Toto nařízení ukazuje, že je dobře se nevzdávat, pokud jsme si jistí, že něco dává smysl. A proto chci říci, že byla odvedena dobrá práce díky konstruktivnímu postoji parlamentu a rady a že tím pádem máme před sebou nařízení pro zavádějící tuto agenturu nebo vytvářející nový mandát pro tuto agenturu na příštích sedm let. A já bych chtěla se velmi srdečně poděkovat panu Čičestrovi a rozhodně i všem stínovým zpravodajům, kteří pracovali na tomto návrhu. Pracovalo se na tom hodně. A je potřeba poděkovat také všem předsednictvím, které se na tom podíleli. Rozhodně to bylo prodiskutováno velmi obšírně. Komise je velmi ráda, že Enisa bude pokračovat ve svém působení a že bude mít lepší mandát než v minulosti. My jsme také nedávno zahájili novou strategii pro bezpečnost v kyberprostoru a ENISA musí na těchto otázkách začít eh, velmi usilovně pracovat. Možná, že na začátku to nebylo úplně jasné, ale teď je to jasné, že hlavní eh, zodpovědnost za otázky bezpečnosti sítí má Enisa a to my velmi vítáme. Já nevěřím v věčný život, ale někdy e, mám pocit, že je potřeba v něj asi věřit, abychom to dotáhli do konce. Ne vždycky se to podaří, ale teď e, díky tomu máme nový mandát a já doufám, že budeme moci počítat e, s úspěchem, s úspěšným působením této agentury. Do toho by měla zapadat například eh, ta společná strategie s relevantními třetími státy, analýza globálních hrozeb, výměna osvědčené praxe a dále také by tento nový mandát měl umožnil, aby Enisa hrála eh, větší roli v eh, oblasti bezpečnosti sítí. Myslím, že se nám eh, také eh, podaří zefektivnit eh, práci Enise, přiblížit ji všem zainteresovaným stranám, což jsou členské státy, soukromé společnosti a evropské instituce, které by měly služeb Enise využívat nejvíce. Jinak předsednictví potvrdilo, že rada přijme ten dohodnutý kompromisní text, takže Eh, už eh, zbývá počkat se na zítřejší výsledek hlasování tady v parlamentu. Takže i na závěr mi dovolte, abych zopakoval, jsme velmi vděční za tuto podporu. Enisu velmi potřebujeme a já jsem ráda, že jsme teď zjednali jasno v této otázce. Grazie, komisario. Děkuji, paní komisařko. Paní Hauk tady není. Budeme pokračovat eh, a dalším za politické skupiny bude eh, LR za EPP. Vážená paní předsedající, eh, paní místo předsedkyně Krusová, pane Čičestře, milé kolegyně a kolegové, v Enisa neexistuje sama o sobě pro sebe. Hmm. Nejedná se jenom o, o debatu o nějaké agentuře. Byl to výsledek o, o jedné z největších výzev e, volnému trhu e, pro e, svobodu občanů a pro bezpečnost nové digitální generace. Enisa musí eh, a může eh, zajistit eh, odborné znalosti na evropské úrovni, koordinaci, spolupráci, možná bych také řekl spolupráci mezi členskými zeměmi, které nejsou tak daleko v této věci, která je nezbytná, aby se s tím tématem dalo pohnout. Enisa je stavní kamenem jedné strategie jako eh, například to nové eh, kybernetické středisko eh, Europolu. Je to stavební kámen směrnice paní komisařky Krusové ke kybernetické bezpečnosti. Parlament v obtížných vyjednáváních dal najevo, no a jak říkám, nejde jenom o, o tuto agenturu, ale o to, jak je důležitá kybernetická bezpečnost pro naši společnost. My jsme prosáhli eh, eh, své požadavky a nebyl to žádný konflikt s komisí. Řekuji eh, výslovně paní komisařce za její mm, Eh, konstruktivní eh, přístup a děkuji také panu Čičestrovi eh, za jeho vtipné a strategicky v moudré vedení vyjednávání. Myslím, že jsme položili velice důležitý stavební kámen pro celou tu konstrukci řešení Evropské unie v oblasti síťové bezpečnosti. Děkuji všem kolegům za jejich angažma. Jedná se o další důležitý krok a při debatě o směrnici o kybernetické bezpečnosti myslím, že eh, teprve doplníme to instrumentárium, abychom to téma mohli řešit eh, komplexně. Děkuji. Děkuji za SED eh, paní Etikou minutu. Madam Commissioner, având în vedere importanța securității... Vzhledem k důležitosti bezpečnosti sítí a dat musí mít Evropská unie silnou a dlouhodobě fungující agenturu. Jako stínová zpravodajka jsem toho názoru, že ENISA pro ENISu jsou nejdůležitější články 2 a 3, které definují cíle a mandát této agentury. Je to proto, že tato agentura bude mít zodpovědnost za provádění všech těch právních ustanovení, které se týkají bezpečnosti sítí a dat. Dále by agentura měla přispět také k šíření kapacit nebo k rozšiřování kapacit členských států při odhalování chyb a útoků na své sítě. Je také eh, potřeba, aby většina eh, zaměstnanců NSA se podílela na provádění tohoto mandátu. A vzhledem k tomu, že tato agentura bude hrát také mezinárodní roli, tak je potřeba, aby ten mandát byl minimálně sedmiletý. ALDE, Za ALDE paní Valean. Děkuji. Eh, Děkuji. Především bych chtěla poděkovat panu zpravodaji eh, za jeho neústupnost, aby opravdu se odehrála eh, do, rozprava. Možná, že si pamatujete, že ten návrh komise přišel v roce 2010, takže vlastně budeme hlasovat po třech letech intenzivního vyjednávání s komisí a radou, ale je to úspěšný výsledek. Nečasto se opravdu řeší skutečné problémy, politické problémy, poza všechna tabu a něčí zájmy. Ale panu Čičesterovi se opravdu podařilo udělat takovýto návrh a vyvolat rozpravu o tom, co to je efektivní management a jak zařídit transparentnost a eh, nákladovou efektivnost, eh, co se emisy týče, což je velice vítané právě dnes, kdy je prostředků málo a kdy je krize a doufáme, že nás to bude nadále eh, inspirovat. Je to jistě kompromis, že tady bude nová pobočka v Aténách. Doufáme, že díky tomu budou opravdoví odborníci ochotní pracovat pro tuto agenturu. A samozřejmě emise Eh, potřebuje také takový mandát, aby mohla skutečně být významným aktérem v oblasti cyberbezpečnosti a je na, tež, je na čase, aby ta agentura skutečně eh, se skonkretizovala, aby mohla opravdu efektivně činit kybernetickým útokům a hrozbám, protože vidíme, že například eh, Spojené státy stále více věnují na vlastní obranu a není samozřejmě pochyb o tom, že i války lze vést v kyberprostoru. A proto vidíme, že není třeba vždycky dělat věci tak, jak se vždycky dělali, že je možné to napadnout. A to by mělo být vždycky, když chceme mít evropské instituce, které budou více orientovány, posíleny a zaměřeny na výsledky. Děkuji. Děkuji, děkuji. Eh, za, to byl, a teď je paní Andestoter za zelené má minutu. Um, tak, fru ordförande.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 Já bych také chtěla poděkovat panu Čičestrovi za práci a také stínovým zpravodajům za veškerou pomoc a také eh, paní komisařce. Děkujeme mnohokrát za to, co vy jste udělala v souvislosti s Enisou. Mnozí jsme se hodně použečili z této práce. Enise je konec konců tady o toho, aby se schromažďovaly informace o sítích a informační bezpečnosti a má proto lepší předpoklady než někdo jiný. A doufáme, že to eh, budu budoucí opatření to zjednoduší. A je to ovšem také politická oblast a stalo se jí nedávno. Pořád ještě se snažíme eh, se teprve vypořádat s tím, kdože má být ochráněn, jak a před kým. A eh, Enisa má Task Force také pro schromažďování informací. Hodně požadavků se objevilo minulý rok. Měli bychom možná revidovat situace, co konkrétně chtěl parlament od Enisy a co je třeba dále intenzifikovat. Děkuji. Děkuji. A teď za GUE pan Agurakas má minutu. Na to rozprava o sídle, jestli by to měl být Hák, Atény nebo Kréta. Ta nás nikam nevede, protože v tom hrají svou roli různé ekonomické zájmy. Myslím si, že návrhy parlamentu jsou ještě reakčnější než návrhy rady. Jde v podstatě o to, jak nahradit Enisu strukturou, která bude úplně detašovaná a která bude mít policejní úkoly nebo policejní pravomoce. Eh, to je zdůvodňováno tím, že musí bojovat proti teroristům eh, v kyberprostoru a chránit eh, komunikační infrastruktury. Takže tady jde o něco, co má suplovat práci represivních složek a to za pod záminkou ochrany, ochrany osobních údajů mimo jiné. A je to agentura, která má mít vztahy s univerzitami, s vědeckými institucemi a bude mít také velký dopad na vnitřní eh, trh. Takže zase vidíme, že je to namířeno proti občanům Evropské unie, mají tím být pošlapána jejich práva a proto je potřeba, aby eh, se občané postavili proti tomuto porušování svých práv. Pan Cukalas na minutu a půl. Děkuji. Paní komisařko, já se obávám, že nesouhlasím s panem zpravodajem. Nemyslím si, že ani komise, ani rada, ani parlament nesplnili svůj úkol. Já jsem sleduji práci Enisy již od začátku a bylo hned jasné, že tady eh, nejde ani tak o posílení pravomoci, ale o přemístění jeho sídla z Řecka do, na jiné místo. Někteří předstírají, že ochrana sítí se nemůže dělat z ostrova. Ale já vás mohu ujistit o tom, že Univerzita v Heraklionu je jedna z nejlepších v celé Evropě a je považována za centrum excelence. a myslím, že NSA neměla žádný problém s tím, jak evropské sítě chránit. Šlo také o spolupráci s národními regulátory nebo ochránci osobních údajů. Komise ale udělala něco, co je nemyslitelné u jakékoliv jiné agentury a proto jsem eh, proti této zprávě a nebudu pro ně hlasovat. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, Eliza je velice eh, důležitá. Proto uh, vlastně není o tomto třeba vůbec eh, hovořit. I do budoucna Eniza bude hrát důležitou roli, ale řecká vláda je tady najednou pod celým tlakem v této oblasti a proto je obtížné eh, tuto agenturu vlastně provozovat eh, na, ve dvou sílech zároveň paralelně. A je škoda, že tady teď zase tohle ovlivňuje image řecká Heraklion je vhodné eh, sídlo pro tuto agenturu, nikoli, eh, nebo a původně mm, zamýšlené sídlo pro tuto agenturu, ne Atény. A teď eh, ta agentura se má přestěhovat do Atén. Mm, tady se musí analyzovat náklady, zejména pokud je o přepravní náklady. A ty dvě, dvě sídla, a to externí sídlo, nebo ven, podívejte se, jaké eh, signály tím vydáváme v dobách finanční krize. Musíme mít eh, odvahu eh, vystupovat proti plítváním a zůstat u jednotného sídla. Děkuji. A nyní pan Van Nistelrooy, minuta 30. Paní předsedající, paní zpravodaj, paní komisařko, Eh, sítě a informační infrastruktura a jejich bezpečnost eh, v naší společnosti eh, v naší komunikační sítěvé společnosti mají podstatnou úlohu. I kybernetický zločin představuje stále rostoucí problém. TNO, příslušný výzkumný ústav v Nizozemsku, už vypočítal, že každý rok v naší zemi 10 miliard eur, což je nepředstavitelná částka, je ohrožena. Eh, ING eh, minulý týden eh, měla v kybernetický v útok a nezmizely peníze, ale důvěra občanů v naše kybernetické systémy mizí. Enisa je velice důležitý hráč v Evropské unii. Naše sítě musí být robustní a lépe provozované. Je to možné. Národní dohledy a evropský dohled musí spolupracovat a musí společně potírat eh, eh, eh, internetovou kriminalitu. Podívejte se například také na to centrum nedávno otevřené v Hágu, centrum Europolu. Já se chci zeptat, jak jaké peníze bude stát přesunutí toho, té části do Aten. A potom po eh, pěti eh, letech bych čekal eh, nějaké aktuální řešení. Po třech letech a parlament musí být zahrnut. To, že ale zahrnut bude, ještě neznamená, že je všechno v pořádku. Je dobré být zapojen do debaty, ovšem otázkou je, jestli jsme si jistí, že jsme eh, připraveni potýkat se s tou lavinou, která se na nás valí v této oblasti. Děkuji a nyní pan Kalfin, minutu. Eh, děkuji paní předsedkyně, eh, paní předsedkyně. Eh, nejdříve bych rád vyjádřil eh, svoje uspokojení eh, a radost z toho, že se panu zpravodaji podařilo dotáhnout vyjednávání s radou do konce. Myslím si, že není pochyb, že by energetická bezpečnost byla, nebo nebyla stále důležitější za posledních několik let. Samozřejmě eh, celý potenciál digitální ekonomiky nenaplníme, pokud eh, tady nebudou, eh, nebude důvěra k informačním systémům a síťovým. Opravdu potřebujeme zjistit, zda celý ten systém je dobře nastaven. A já jsem velice rád, že v Máme eh, tady eh, návrhy komise ke kybernetické bezpečnosti eh, celá ta, a celou tu směrnici, kterou bude projednávat parlament. Byl bych rád, kdyby Enisa měla poněkud ambicioznější návrhy. Byl bych rád, aby eh, neměla omezený mandát, aby eh, mohla jednat eh, opravdu při řešení otázek kybernetické bezpečnosti. To, co je teď na stole, myslím si, že je dobrý výsledek, musíme hlasovat pro a musíme podpořit dokumenty předkládané komisí. Děkuji. Dámy a pánové, a nyní zahajujeme postup pro nezapsané řečníky a bude hovořit pan Mikolášik. Děkuji vám, pane předsedající. Internet je velmi běžné médium pro lidi všech věkových kategorií. Zkušenosti s různými problémy v oblasti bezpečnosti má každý z nás. Ne nadarmo říkáme těm programům, které se šíří bez našeho vědomí viry, nebo virové programy, které protože se tak chovají a způsobují eh, infekci hostitele nedostatečné ochrana našich zařízení tak eh, může ovlivnit eh, naše práce a také naše soukromí. Masové využívání internetu si proto vyžaduje také eh, patřičné zajištění bezpečnosti. A je potřeba poradit uživatelům, jak dosáhnout co největší možné míry bezpečnosti. A proto je dobře, že máme instituci, která to bude mít na starosti, ale je potřeba jasně definovat její pravomoce, vyjasnit tuto situaci a e, naučit se zacházet s výsledky její práce. Musíme také eliminovat zbytečné náklady a proto bych byl proto, aby se tato agentura ENISA přesunula do Bruselu. Děkuji a nyní má slovo paní Esaja. Puhemies, hyvä komissari, Kyberturvallisuus on noussut hyvin keskeisesti. Vážená paní komisařko, kybernetická bezpečnost je klíčové téma, je to velká hrozba pro Evropskou unii a i komise ve své strategii vychází z toho, že by se každý členský stát měl naučit zvládat útoky na svou bezpečnost a bránit se proti něm. Když se společně eh, nad tím zamyslíme prostřednictvím Enisy, tak se určitě můžeme posílit v boji proti počítačové zločinnosti. A proto je třeba eh, ty hrozby řešit i na evropské úrovni. Díky této síti jsme vytvořili aktualizovaný systém ochrany. Cyberkriminalita může eh, ohrozit společnosti více než tanky, a je to tedy velice důležité. Musíme také chránit eh, soukromý sektor a velké podniky. Děkuji. Nyní pan Enčio na jednu minutu. Pane předsedo, nejprve chci pogratulovat panu Čičestrovi a vítám dohodu, která byla uzavřena která, a která prodlužuje mandát ENISA. Bezpečnost sítí a mm, informačních sítí by měla být prioritou pro celou Evropskou unii vzhledem k ekonomickým sociálním škodám, které mohou mm, nastat. ENISA je jediný orgán, který má odpovídající mm, zkušenosti, aby zajistil ochranu proti těmto útokům a proto i je, ho, její role by měla toto zohledňovat. Je důležité, aby Ehm, byly podpořeny rozvoj sítí a eh, by byl ten rozvoj koordinován, protože potřebujeme eh, celkový přístup na evropské úrovni, protože velice často je eh, nutné vytvořit co nejlepší bezpečnostní standardy a ENISA může v této roli sehnat významnou roli. Pan Paška má slovo. Děkuji, pane předsedo, možná paní komisařku Um, nařízení Evropského parlamentu a Rady um, agentuře pro sítí a informací ustanovuje agenturu jako nástupce původní um, agentury na ostrově Heraklion. Vzhledem k nárůstu významu elektronické komunikace roste i význam eh, elektronické bezpečnosti, proto by bylo vhodné zvážit trvání této instituce s delším mandátem než je navrhovaných 5 až 7 let Um, improvizace a dohodování se o smysluplnosti agentury jistě ovlivnily i její práci v dosavadním období. Podle nezávislého hodnocení činnosti agentury z roku, roku 2004 vyplývají doporučení jasnějšího vymezení úloh a cílů agentury a přiměřené nastavení rozpočtu. Technické a přístrojové zabezpečení programů na schromážďování z analýzu dat a systému včasného varování musí být schopny se vypořádat s dynamicky se měnícími bezpečnostními hrozbami a proto bychom e, k dalšímu mandátu této agentury bychom měli přistupovat s větší vážností a pozorností. Děkuji za pozornost. Děkuji. A poslední řečník paní Gresle. Pane předsedo, členové mm, meziinstitucionální skupiny pro agentury. a Jako členka této skupiny vítám tuto zprávu. Je to jeden z prvních zprávů, které podle nové dohody, která byla v bolestech schválena. Chci e, se postavit tedy za obě sídla agentury. Jedno sídlo v Heraklionu, druhý v Atenách a proto bych chtěla um, radu a tento parlament skutečně um, na vás apelovat, aby bylo zvoleno udržitelné řešení. Právě tato agentura ukazuje, jak je absurdní, aby um, tyto agentury um, dávat na řecký um, ostrov, který v zimě ani není dostupný. To je také důvod, proč je ta také v Aténách. Pokud chceme i s touto agenturou spolupracovat, tak tomu musí být vytvořeny podmínky. Děkuji. Dámy a pánové, teď chci dát slovo paní komisařce Cruz. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Vážení um, poslanci, vy jste tady zmiňovali ta dvě sídla a otazníky, které z toho vyplývají a já jsem zatím přemýšlela, Eh, co řeknu, že budu hovořit v jazyce, který znám nejlépe, to znamená nizozemsky, a to je, to je eh, přísloví eh, a abych, když to přeložím, tak řeknu, že jsou dva domy demokracie, jeden ve Štrasburku a jeden v Bruselu. Takže podle mého názoru to vůbec nebrání výbornému fungování. Takže podle eh, mého názoru tady není žádný problém ve fungování vašeho parlamentu vzhledem k, z toho důvodu, že máte dvě sídla. A takže já bych chtěla říci, že každý, kdo dnes vystoupil, je si vědom významu této instituce, je si vědomí výzev, které tady mnozí zmiňovali, známe různé specifické příklady, víme, že to jsou velmi závažné problémy a my si musíme být vědomi toho, že je potřeba být připraveni dělat si svou práci dobře. A to i v tomto případě. Takže dnes se zdá možné mít zajištěnou budoucnost Enisa a zajistit aby byla schopna vykonávat svou práci co nejefektivněji. A to jsou i otázky, které jste kladli na moji adresu a výzvy, aby to bylo e, tedy efektivní využití peněz daňových poplatníků, aby ta organizace náležitě fungovala a e, snažit se, aby co nejtalentovanější lidé právě v této agentuře pracovali. Konstruktivní spolupráce mezi parlamentem, radou a komisí je základ a já jsem opravdu přesvědčená, že můžeme dospět k závěrečnému happy endu, abych tak řekla. A někteří z vás, kteří ještě váhají, eh, tak těm bych řekla několik konkrétních faktů a čísel a jsem přesvědčena, že je vám jasné, že eh, jak si eh, studie dokazují, že celková efektivnost je 50% eh, v případě dosažení aktivit ENISA a že by mohlo být dosaženo 350 tisíc eur úspor, když vezmeme sedmiletý mandát, takže se to blíží dvěma a půl miliardám eh, úspor. A neznamená to fragmentaci, protože tady ten business model v tomto případě se opírá o velice chytrý přístup. A abychom si rozuměli, to není můj návrh, že já bych toto předkládala. Návrh je takový, že v rámci organizace ENISA dává smysl oddělit operativní část a část propojenou s výzkumem a, a s jaksi vedením. A já jsem přesvědčená, že to není špatný nápad, že to je e, efektivní řešení a děkuji všem, kteří tento návrh podporují, především zpravodaji a stínovým zpravodajům a hlavně těm, kteří jsou tady dnes přítomni, protože to Enise dává příležitost dělat si svou práci dobře, včasně i do budoucna. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A na závěr dostane ještě slovo pan Čečestr k závěrečným poznámkám. Děkuji vám, pane předsedající. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům za příspěvek do diskuse a zvláště bych chtěl poděkovat těm, kteří ke mně byli laskaví a dívali se na to podobně, i když chápu samozřejmě, že někdo může mít jiný názor. Eh, dovolte, abych zdůraznil, že samozřejmě uznáváme, že tato otázka je velice důležitá a proto jsme také nechali dělat slyšení. Máme novou studii, vám Paška hovořil o studii z roku 2004, ale teď máme novou studii, eh, která ukazuje určité závěry. Z toho slyšení já jsem vyrozuměl především, že je důležité zachovat osobní kontakty mezi experty a agenturou. Videokonference je atraktivní myšlenka, samozřejmě žijeme v moderní době, ale nic nenahradí osobní kontakt, kdy jste prostě eh, čelem k sobě a zvláště v bezpečnostních otázkách, kde potřebujete vzájemnou důvěru. Takže to hodně vyznělo z toho slyšení. A pokud jde o tu studii, tak tam vlastně je takových šest okruhů k zamyšlení a dva z těchto okruhů říkají, že jsou ohroženy evropské instituce. Byly tam na to poskytnuty dva samostatné příklady, kde bylo eh, tedy řečeno, že ani instituce nejsou imunní. Celkem bylo formulováno 12 doporučení. Osm z nich bylo zapracováno do textů a to mimo jiné zahrnovalo i zřízení eh, toho sídla v Aténách. Některá doporučení nebyla přijata, některá byla částečně zapracována. Obecně všichni říkají, že tady ta agentura by měla být ještě efektivnější v tom dosavadním boji a samozřejmě ještě nevíme, jaké útoky třeba budou v budoucnu. Je třeba také poskytnout agentuře právní rámec, tak aby mohla pokračovat a nadále pracovat stále efektivněji. Děkuji vám. Děkuji vám. Dámy a pánové, tím eh, končí rozprava. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Let's continue with other point of our... Budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání.